úrovních a pečlivě sledujeme, jak se věci mají a mít budou. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát panu komisaři Levandovskému. Tímto uzavírám tuto rozpravu. Na závěr rozpravy byly předložené, bylo předloženo šest návrhů usnesení. Hlasovat budeme po další rozpravě. Jako poslední bod na pořadně, pořadu jednání máme situaci muslimů z etnické skupiny Rohingya. A já dávám slovo autorům návrhu usnesení. Jako první má slovo pan Čarněcký na jednu minutu. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Evropský parlament se tady opětovně, a to bych chtěl zopakovat, opětovně vyjadřuje k situaci práv muslimů ze skupiny Rohingya a snaží se je chránit. Evropský parlament měl usnesení, které se týkalo této situace již jednou, bylo připomínáno celým parlamentem, podpořeno celým parlamentem a ukazuje to, že náš vztah k náboženství jako takovému není nic partikulárního, není to nějaký jednotlivý postoj, Jde skutečně o to, že Evropský parlament hájí náboženství jako takové. Nejde nám pouze o křesťanství, což je náboženství, které zcela dominuje na našem evropském kontinentu, ale hájíme také práva jiných vyznání, také muslimům. Děkuji, děkuji kolegovi Čáneckému a nyní na jednu minutu kolegyně Senešin. Děkuji, pane předsedo. Menšina Rohingyů je jedna z nejvíce pronásledovaných menšin na celém světě. Násilí tam existuje ve formě mučení, znášilňování, masového zatýkání, omezování svobody a dokonce kultovních míst které jsou eh, i ničena. Dochází tam k silnému oklešťování lidských práv. Tento národ eh, vlastně musel prchnout, části žije v sousedních zemích a barnské úřady musí poskytnout humanitární pomoc Rohingyům a musí zajistit eh, této menšině svobodu pohybu a přístup k občanským právům. Komisař OSN pro lidská práva by měl mít zastoupení v této oblasti a já apeluji na vysokou představitelku, aby se co nejdříve ujala této záležitosti v souvislosti s Barmou a dalšími státy ASEANu. Děkuji a nyní má slovo na minutu a půl kolegyně Kiel Nielsen. Děkuji, pane předsedo. 11. června zvláštní zmocněnec OSN k Barmě prohlásil, že v arakanském státě dochází k systematickému porušování lidských práv Rohingyů. A rovněž podtrhl, že ti, kdo provádí tyto zločiny, zůstávají nepotrestáni. My jsme naposledy zde v parlamentu rozhodli, že, a bylo to v květnu, že opět dáme barmě přístup k systému všeobecných preferencí, což je součástí společné obchodní politiky Evropské unie. Ale my přeci musíme mít koherentnost mezi listinou základních práv a naší obchodní politikou. A proto je článek 15 systému všeobecných preferencí nastaven tak, že je možné přerušit přístup k těmto preferencím, pokud dochází v, k porušování lidských práv a pokud jsou ty činy odpovídajícím způsobem zaznamenány. Zvláštní zmocněnec OSM toto ovšem zcela explicitně popsal i mnoho nevládních organizací násilí a zločiny na Rohingyích eh, přesně zdokumentovalo a proto si prosím, prosíme, aby byla pozastavena platnost všeobecných preferencích pro Barmu. Utrpení Rohingyů musí skončit. Oni musí mít přístup k právnímu státu a k občanským právům jako jiní barmští občané. Děkuji kolegyni Kiel Nielsen a nyní na minutu a půl kolegyně Šáke. Děkuji vám, pane předsedo. Milí kolegové, násilí, mučení, znásilňování, eh, násilné přemysťování eh, muslimů z etnické skupiny Rohingya musí přestat. Hovoří se o eh, trestným činům, zločinům proti lidskosti a tak dále. Více než 130 tisíc lidí je bezdomová a nedostává se jim řádné pomoci. V mezidobí tisk a média, jak tradiční, tak online, v Barmě nejsou svobodná. Chceme podpořit demokratickou reformu, ale nesmíme zapomínat na menšiny, jako je Rohingya. Vláda musí být zodpovědná za veškeré násilí, zejména tehdy, když ho například páchají ozbrojené složky. Vyzýváme proto všech, eh, všechny zástupce vlády, aby umožnili do země přístup pozorovatelům OSN. Evropská unie musí o lidských právech této etnické skupiny hovořit na nejvyšší úrovni a musí zajišťovat splňování ustanovení o lidských právech i v různých obchodních a jiných dohodách. I laureátka Sacharovovy ceny Aung San Suu Kyi neříká nic. E, chceme ji vyzvat k tomu, jakožto vůdkyni e, v oblasti lidskoprávní, aby byla aktivnější. Děkuji vám. Děkuji kolegyně Šáke a nyní na dvě minuty kolegyně Beržia. Děkuji vám, pane předsedo. E, Eh, specifický zpravodaj OSN hovořil o smrti třech žen, které se účastnily pacifistické manifestace v minulém roce eh, a kde dochází k největšímu pronásledování podle OSN. Eh, velice těžký je přístup ke vzdělání, zdravotnictví i k potravě. Zpráva z dubna 2013 o z Human Rights Watch hovoří o etnické čistce. Dochází k pronásledování ze strany bezpečnostních složek. Celá politická třída v Burmánii nese odpovědnost a Liga, Národní liga za demokracii mm, zůstává mlčenlivá. A například kont- stále tady je kontrola porodnosti a rasistické postoje. Máme tady řadu lidí bez přístupu ke vzdělání, k potravinám, ke zdravotnictví. Eh, řada z nich trpí nevylečitelnými onemocněními a v hrozných podmínkách. Toto systematické pronásledování kyslajů mě připomíná pronásledování eh, Rómů v naší části světa. Eh, ano, v posledních měsících jsme chtěli zavést ekonomické sankce, ale já to lituji, protože birmanská vláda velice dobře umí využívat západní zájmy a obhajoba lidských práv ze strany Evropské unie bohužel není příliš velká v této oblasti. Děkuji, paní kolegyně. Dovolíte otázku pana kolega Kačmárka? Pana kolegy, pardon, Kačmárka. Prosím, pane kolego. Paní poslankyně, mám otázečku. V textu naší verze se vyskytuje informace, že paní Oksan Cuky vystupovala, protestovala proti politice kontrol porodu. A proto se domnívám, že tady zřejmě došlo k nedorozumění. Paní kolegyně Verša, chcete zareagovat? Já nevím, zda paní Asansuki protestovala proti tomuto. Já vím, že mlčí vůči veškerému pronásledování těch, kteří jsou součástí reprezentantů její strany. A bohužel strana paní Asansuki zůstává skutečně mlčenlivá a velice slabá tváří v tvář persekucím. Děkuji mnohokrát, paní kolegyně Jegle na minutu. Pane předsedo, pane komisaři a pane kolegyně Kačmárku, bohužel musím říci, musím souhlasit s tím, co právě řekla paní kolegyně Verža a také, co řekla paní Šáke i v rozhovoru eh, se nositelkou Nobelovy ceny za mír. Vůči nám se rozhodně neprokázala tak, jak by měla. Eh, došlo k určitému pokroku směrem k demokratizaci a to v rámci Evropské lidové strany vyloženě vítám, ale my žádáme ukončení diskriminace eh, rohingujských muslimů a eh, vyžadujeme, aby byli považováni za rovnocené občany se všemi povinnostmi a právy. A proto eh, se toto usnesení adres, eh, je adresováno nejenom vládě, ale všem. Usmíření mezi nejrůznějšími etnickými skupinami je zásadním stavebním kamenem pro stabilitu této ještě tak mladé demokracie. Znovu zavedení eh, celo, celních preferencí podporuji. Ne bezpodmínečně, ale podporuji Děkuji vám srdečně. Děkuji vám, paní kolegyně. E, toliko autoři a teď za jednotlivé frakce řečníci. Nejprve kolega Kacmarek na minutu. Pane předsedo, dámy a pánové, my jsme se velice radovali z toho, že v Barmě došlo k transformaci, ale důležité je, aby v Birmě také byla respektována práva menšin, nejrůzněj, menšin nejrůznějšího původu a také rohingijských muslimů, kteří nejsou eh, plně uznáni. Eh, nechci opakovat to, co tady zaznělo, ale chci vyzdvihnout jeden ze zdrojů pro následování, protože Oni nejsou uznáni jako státní občané eh, Birmy a proto jsou mi upírána státní práva. Eh, důležité je, že se obracíme i na úřady Burmy, chceme je přimět ke změně legislativy v, naléha, v diskusi o naléhavých záležitostech často litujeme toho, že nemáme dostatek nástrojů, abychom vyvíjeli tlak mm, eh, na ty, kteří porušují lidská práva. Ale tady je to jinak. Evropská unie má zavedla obchodní preferenční systém, takže bychom to přece mohli použít. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane kolego. A nyní na minutu paní kolegyně Muní de Orkeza. Děkuji vám, pane předsedo. Boj proti utiskování menšin je v centru mé skupiny eh, v komplexu eh, v souboru lidských práv. Je třeba, aby byly postihovány zločiny eh, proti lidskosti a pro následování rohingijských muslimů, protože tito nejsou uznáni jako menšina a jsou stále předmětem pro následování je to vlastně něco jako apartheid a to je neakceptovatelné, je to nepřijatelné. Je třeba, aby barmské úřady spolupracovaly s OSN, aby byla dodržována lidská práva v Bormě. Je třeba, aby rohingský muslimové měli absolutní přístup ke kompletnímu občanství a nebyli vylučováni z birmské společnosti. Musí mít plný přístup také všem záležitostem a neříkáme to jenom my, říká to mezinárodní právo. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. A teď paní kolegyně Ojuland. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych chtěla vyjádřit upřímnou soustrast všem obětem odporného násilí eh, v Barmě. Toto násilí musí okamžitě skončit. Vyzývám barmskou vládu k tomu, aby udělala vše, co je v jejich silách, aby zajistila bezpečí pro všechny minoritní skupiny, které v Barmě žijí. Nejedná se e, čistě o interní záležitost. Doufám, že i sousední státy poskytnou barmě podporu, aby se tento problém co nejrychleji vyřešil. E, těch 130 tisíc Rohingů, kteří jsou nadále v různých táborech a jiných dočasných oblastech, musí dostat okamžitou humanitární pomoc. Vyzývám vysokou představitelku k tomu, aby toto téma řešila se svými partnery v ASEANu a v jiných státech, aby bylo nalezeno co nejrychleji mírové řešení. Děkuji. Děkuji kolegyně Ojuland a nyní na minutu a půl kolega Šliter. Děkuji, pane předsedo. Představte si, že Eh, hrstka lidí zničila dům pouze proto, že jeho obyvatel věří ve nesprávného boha, nebo si představte, že zavoláte policii, protože potřebujete její pomoc a policie se postaví na stranu toho linčujícího davu a když utečete, tak vás také nikdo neochrání. To je skutečnost pro sta tisíce Rohingyů. My tady stojíme, my tomu všemu přihlížíme, Vypracováváme tady usnesení a tento týden jsme se dozvěděli o zesílené militarizaci či hovořili o zesílené militarizaci zahraničně politické služby. A co z toho máme? Tady je důležité, abychom podpořili civilní mechanismy Evropské unie. Potřebujeme zásavo jednotku prostředníků, inženýrů, právníků, expertů na daně, byrokratů, kteří vybudují společnost. Nepotřebujeme vojáky, které společnost budou bombardovat a zničit. To rohingyum nepomůže. A já doufám, že se nám tady podaří skutečně vytvořit jakousi civilní zásavou jednotku, která bude dělat prevenci konfliktu, tak, abychom se vyhnuli válkám. Je třeba, abychom eh, jasně ukázali, jaké požadavky máme na prezidenta Barmy. Co to vlastně znamená, když my chceme, aby propustil veškeré eh, začené a nic se nestalo? Děkuji kolegu Šliterovi, to byli řečníci za jednotlivé frakce a nyní jednotliví řečníci jako první kolegně Esaja. Děkuji vám, pane předsedo. V únoru jsme naposledy diskutovali o tématu rohingijských muslimů v Barmě. Rohingyové v Barmě žili po staletí. Všem jsou jednou ze 135 etnických menšin v této zemi a v státě Rohingya byl přijat zákon, který nařizuje, že lze mít maximálně dvě děti, e, pakliže jste příslušníkem této etnické menšiny. To je jeden, jeden z mnoha příkladů porušování lidských práv e, této menšiny. V Barmě se v poslední době děje mnoho dobrého, ale mezinárodní společenství přesto nesmí zavírat oči před takovými to událostmi je skutečně potřeba, aby se v tomto angažovala i mezinárodní komunita. Děkuji kolegyně Esaja. Teď se dostáváme k proceduře Catch the Eye. Eh, jako první kolegyně Korhola, která tu není, teď tady kolega Sonik. Ah, oui. Děkuji. Mnoho barmských občanů si myslí, že členové etnické skupiny Rohingy jsou ilegálními přistěhovalci. Ale Evropská unie by měla podpořit Rohingy pomocí aktivní akce ve prospěch nutných reform. Musíme apelovat na barmské úřady tak, aby skutečně zajistili to, že bezpečnostní složky učiní vše proto, aby ochránili Rohingy před útoky. Rovněž je nutné, aby byli ti, kteří takovéto útoky páchají, postaveni před soud. Rovněž musíme apelovat na veškeré země v tomto regionu, aby otevřeli své hranice pro Rohingy, kteří budou chtít u nich požádat o azyl. Rovněž je nutné, aby vláda nalezla dlouhodobá řešení, která vyřeší příčiny tohoto konfliktu. Děkuji kolegovi Sonikovi a nyní kolegyně Göringen Odenberg. Děkuji, pane předsedo. Zde v parlamentu vedeme rozpravu o problému diskriminace rohingyové menšiny. Rohingyové žijí arakanském státě, v Barmě a jsou nejvíce pronásledovanou menšinou na celém světě podle OSN. Po léta nemají přístup ke zdravotnictví, ke vzdělávání a jejich půda eh, je jim odebírána. Od roku 2012 došlo k další nové vlně násilí a Rohingyone nemají žádný přístup k soudnictví a humanitární pomoci, tato nová vlna násilí a útoků na tuto menšinu, je něco, co je třeba jednoznačně odsoudit. Vyzýváme barnské úřady, aby skoncovali s pronásledováním této menšiny. A rovněž chceme, aby došlo k revizi zákona z roku 1982, tak aby Rohingyové mohli požívat plného státního občanství. Děkuji kolegyně Geringen de Odberg a nyní má slovo kolega Paška. Děkuji, vážený pane komisaře vážený pane předsedo. Míra útlaku, kterému je vystavená muslimská venčina v Barmě, vyvolává znepokojení nad tím, jak barmská administrativa spravuje svou zemi. Vyhánění lidí z domovů, ničení kultovních míst, terorizování, znásilňování na základě etnického a náboženského principu jsou jasným zločinem proti lidskosti a proto bychom neměli váhat k tomu, abychom zvolili ekonomický nátlak na barmskou administrativu. Měli bychom pozastavit preferenční výhody a tak si vynutit od banským úřadům, aby uznali veškerá práva i Rohingyům. Banské úřady musí okamžitě umožnit humanitárním organizacím poskytnout nevy, nezbytnou pomoc veškerým rohingyjským utečencům a je třeba přijmout vše opatření proto, aby se co nejdříve skoncovalo s praktikami vyhánění a násilí na této komunitě. Děkuji za pozornost. Děkuji kolegovi Paškovi a nyní má slovo kolega Lišek. Děkuji bardzo, panie przewodniczący, panie komisarzu. Mieszkańcy Birmy przeżyli... Děkuji. Obyvatelé Barmy mají za sebou špatné časy. V posledních desetiletích se barně nevedla dobře, ale nyní má šanci stát se členem rodiny demokratických států a vybudovat demokratický stát. V tomto smyslu my jako Evropská unie musíme barmě pomoci. Pomocí poradenství, finančních prostředků a tím, že jim pomůžeme vybudovat demokratické instituce a rovněž normální stát Normální stát musí znamenat také to, že se budou dodržovat lidská práva a svobody pro všechny, i pro menšiny, jak etnické, tak náboženské. Doufám, že v příštích volbách, které se budou barně konat, bude přítomna pozorovatelská mise Evropského parlamentu a doufám, že ti z nás, kteří tam budou, v rámci schůzek z politiky jasně ukázají, že je třeba zaručit lidská práva, mezi nimi také práva menšin. Děkuji kolegovi Liškovi a nyní na závěr postupu ke HDI. Jako poslední mm, zájemce o slovo v rámci irského předsednictví kolega Kelly. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji, že jste dal slovo tolika z nás. Já tu právě čtu v tom návrhu usnesení, to, že eh, persekuce a násilí vůči Rohingyům eh, je stále intenzivnější, zejména prostřednictvím destrukce eh, majetku, míst schromáždění náboženských lokalit a různá omezování svobody pohybu, omezování práv na sezdávání se a sexuálního vzdělávání. Já si myslím, že to všechno znamená, že máme před sebou opravdu velký problém. Je potřeba, aby Evropská unie nejednala sama. Musíme eh, zavést nějaké krátkodobé řešení, ale co ještě důležitější, eh, řešení dlouhodobé. Svět se mění a my se musíme měnit s ním, ale doufejme, že eh, této nešťastné menšině budeme moci pomoci prioritně. Děkuji vám a děkuji vám za milá slova o jirském předsednictví. Děkuji vám, kolego Kelly. Na závěr rozpravy jménem komise. Komisař Levandovský, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, jménem komise vítám usnesení Evropského parlamentu týkající se situace muslimů z etnické skupiny Rohingya. Barma je země, kde probíhají velké změny už od března 2011. Jsou to kroky na cestě k míru, stabilitě a demokracii. Eh, musí se zde otevřít politický prostor. Ovšem, eh, v této části světa obecně Eh, se stále častěji dostávají na světlo světa dávno zakořeněné kastovní a jiné systémy rozdělování společnosti. A to je přesně případ i etnické skupiny Rohingya. Eh, tato humanitární situace si vyžaduje okamžitou akci z naší strany eh, ještě předtím, než začne období dešťů. Potřebujeme však zároveň také politické řešení, které bude řešit tenze mezi jednotlivými menšinami. Nejde jenom o nábo- náboženství ze strany prezidenta Barmy jsme viděli odsouzení tohoto násilí jako z extrémního, zbytečného a reakcionářského. Eh, jsem přesvědčen, že prezident U Thein Sein chápe, jaké riziko pro jeho zemi toto znamená. Může jí to totiž kontaminovat z hlediska úspěšného etnického mírového procesu. Všichni musí mít e, základní přístup k občanství, jak říkal pan Kačmarek. Musíme barmskou vládu nadále dotlačovat k tomu, aby aplikovala zákon z roku 1982 o občanství i ve státě Rohingya. Eh, revize tohoto zákona by samozřejmě také byla na místě, ale pro začátek se alespoň musí vztahovat na všechny. My tyto své obavy opakujeme pravidelně. V nedávné době zvláštní Vyslanec pro lidská práva EU pan Lambregidis Barmu navštívil a setkal se se zástupci vlády Národní lidskoprávní komisí se zástupci etnické skupiny Rohingya. O tomto tématu se také diskutovalo na eh, zasedání Rady pro zahraniční záležitosti 22. dubna, kde jsme zdůraznili nutnost nadále jednat, řešit komunitární násilí a humanitární rizika v tomto, v tomto státě. Eh, sama baronka Eštnová apelovala na barmské úřady, aby chránili občanské, občanské složky a skupiny minorit před násilím a aby eh, byly řádně přeskoumány a prošetřeny všechny případy násilí, a apelovala na barmské úřady také v tom smyslu, aby zajistili dostupnost humanitární pomoci vůči těmto etnickým skupinám. Evropská unie samozřejmě bude i nadále potřebným etnickým skupinám v barmě poskytovat humanitární pomoc. Ale e, musí být možné, aby se k těmto lidem humanitární pomoc dostala. To je stejné jako například v Sýrii. Situaci budeme nadále sledovat a v dialogu s vládou budeme se snažit řešit jak humanitární situaci, tak i možnost nějakého dlouhodobého politického řešení těchto etnických tenzí mezi komunitami. Je to konec konců země, která je na cestě plnohodnotné demokracii. My musíme pomoci. Děkuji vám. Děkuji kom- komisaři Levandovskému. Obdrželi jsme šest návrhů usnesení. Nyní na závěr rozpravy. Rozpravu tímto ukončuji a hlasovat se bude i hned neprodleně po ukončení rozpravu.